paní předsedající vítám paní a pány poslanců bardzo serdecznie. dámy a pánové vážení poslanci poslankyně všechny vás vítám a opětovně zahajuji naše další zasedání. Vítám zde všechny přítomné, vítám mezi námi i pana komisaře, zástupce Evropské komise. Zápis z dnešního jednání už je k dispozici. Jsou nějaké připomínky, prosím, k tomuto zápisu? Není tomu tak. To znamená, že považujeme tento zápis za